Eh, jako hosty delegaci gruzínského parlamentu pod vedení paní Tamary Klodavy. Tato návštěva se odehrává v rámci meziparlamentního setkání EU Gruzie, eh, které eh, právě nedávně skončilo. Já vás s potěšením vítám zde na našem plenárním zasedání a věřím, že jste eh, měli plodné debaty eh, s poslanci Evropského parlamentu. Děkuji. Nyní vyhlasuji chvíli přestávku a v 11 hodin vystoupí eh, kanadský premiér pan Justin Trudeau.